Děkuji kolegové, nyní přejdeme k vysvětlování hlasování. Prosím. Jako první zpráva, to je zpráva Ertuk, paní Šojdrová. Máte slovo. Paní Šojdrová, prosím, chvilku ještě. Thanks. Kolegové, děkuji. Teď začne vysvětlování, tak prosím, ticho. Paní Šojdrová.